Dobré odpoledne všem. Jsem rád, že jste přišli na eh, program našeho dnešního odpoledne, kdy se budeme zabývat holistickým pohledem na eh, bezpečnost sítí a informací. Máme tady dnešní hosty, máme zde účastníky a především bych chtěl přivítat naše řečníky. Eh, chtěl bych eh, říci, že jsem velmi zvědav na to, co můžete říci k toto tématu, který je velice důležitý a mm, který eh, vlastně poskytuje velice širokou perspektivu k návrhu komise, pro který my jsme právě příslušným výborem a já jsem zpravodajem. Já bych eh, chtěl dát ještě eh, slovo panu kolegovi, který uvede celé toto téma a eh, také vítám všechny ty, kdo nás sledují na webových stránkách. Samozřejmě všichni jsou vítáni, aby sledovali naše diskusy zde v Bruselu. Dám vám slovo, abyste stručně uvedl toto téma, jak to bude fungovat, si řekneme. Máme první část zasedání, tedy první polovinu našeho zasedání a prvním tématem je, jak nejlépe zajistit vysokou úroveň eh, sítí, bezpečnosti sítí a informační bezpečnosti. Eh, druhá část nebo druhý blok bude pokrývat společné chápání eh, kyberbezpečnosti, překonání mezer. Um, ještě bych vám rád řekl, že eh, účastníci, posluchači eh, mají také k dispozici životopis všech eh, řečníků. Já to nebudu probírat podrobně, takže to si mohou všichni přečíst. A ještě k organizačním záležitostem. Každému řečníkovi dáváme určitou řečnickou dobu. Máme tady takové hodiny, které odměřují čas. Pak členové budou moci klást otázky. A opět se vrátíme k řečníkům, dáme jim znovu slovo, aby mohli reagovat na otázky v rozpravě. Doufám tedy, že tato část dialogu bude velice důležitá. A ještě Eh, stručné, stručný úvod k celému návrhu. Prosím, Andrease. Děkuji, pane předsedo, že mi dáváte možnost, abych se vyjádřil na úvod, než začne vlastní slyšení. Já bych úvodem chtěl srdečně poděkovat sekretariátu za to, že se tolik eh, angažoval při přípravě tohoto slyšení. My jsme eh, hlavní výbor pro směrnici o bezpečnosti na síti a to znamená, že eh, zde máme příležitost eh, vyjasnit další otázky. Jsme výborem, který k tomu může přistupovat velmi ze široka Eh, také eh, naše slyšení má v titulu Holistický přístup. Eh, také pokud se týče kybernetické bezpečnosti, tady si můžeme položit otázku, do jaké míry a v jakých oblastech kybernetická bezpečnost je nezbytná. A začíná to otázkou, zda jde o zákonodárné opatření, které by mělo být povinné, předepsané. Otázka je, které prvky infrastruktury považujeme za kritické a kde tedy existuje to nebezpečí, že eh, by se mohly konat kybernetické útoky. To je první část. A druhá část se bude mimo jiné týkat otázky, jak my, jakožto Evropský parlament, můžeme přispět ke zlepšení návrhu Evropské komise tak, aby otázky přeshraničního charakteru, které budou představovat eh, význačnou část hm, této směrnice, a zároveň, eh, abychom eh, vzali v úvahu také požadavky vznášené ze strany členských zemí. A já doufám, že dnešní odpolední slyšení nám k tomu poskytne odpovědi. Eh, druhá část má nadpis, eh, co vlastně znamená bezpečnost na síti. A to by mě velice zajímalo, co nám vlastně panelisté v druhé části k tomu budou moci říci. A sice jak budeme schopni zlepšit důvěru a bezpečnost na evropském společném trhu. My už dnes jsme svědky eh, řady kybernetických útoků, které ovšem dosud eh, nepoškodily významným způsobem důvěru spotřebitelů a eh, my potřebujeme, aby to tak zůstalo, abychom přijali příslušná opatření, která nám to zajistí chtěl bych, aby i tato otázka zazněla v mé zprávě. Proto, pane předsedo, jsem velice eh, rád, že zde máme to, to dnešní slyšení a e, budu pošvědně naslouchat, pane předsedo. Ano, děkuji. Takže teď první část eh, našeho zasedání a vyslechneme si experty a jejich názory, jak se k tomu postavit. A jak můžeme alespoň částečně Eh, zajistit tuto bezpečnost. Takže eh, Zazní tady tři různé aspekty. Především Arian Kisau, eh, který je z Evropského střediska pro evropskou politiku, je politický analytik v oblasti finančních služeb a telekomunikací. Dále Helena Rao, který je koordinátorem pro kybernetickou eh, politiku eh, v Estonsku a eh, my vlastně víme, že estonská vláda má daleko více zkušeností než dokoliv jiný v Evropské unii s útoky právě z kybernetického prostoru. Takže já jsem opravdu zvědavý, co si tady vyslechneme. Eh, také eh, náš řečník eh, se účastní vypracovávání strategie kybernetické bezpečnosti pro budoucnost Estonska. A ještě poprvé v našem výboru vítáme Oliva Bergestaga, který je vysoce postaveným úředníkem Europolu z Evropského střediska pro kybernetický zločin. A já tedy se velice těším také na jeho příspěvek. Takže eh, každý, prosím, dostanete maximálně 15 minut a pokud to stihnete rychleji, nebudeme se zlobit. Eh, samozřejmě jsme flexibilní, ale eh, rádi bychom ponechali ještě čas na otázky poslanců. Takže nebudu vám bránit v rozletu. Každopádně eh, vaše prezentace se objeví zde na plátnech a eh, myslím, že budeme mít k dispozici také kopie eh, vašich prezentací. No a jsem zvědavý, nevím, jestli také ti, kteří nás sledují na internetu či internetu, budou schopni vidět ty prezentace, jen doufujeme, že ano. Takže nyní, Arian, dostáváte slovo, prosím. Děkuji. Já jsem Ariane Kýzo a jsem vědeckou poradkyní ve Středisku pro evropskou politiku. Je to politický think tank. Vorhaben der EU. Darüber hinaus entwickeln wir Strategien für die europäische. Je, zabýváme se tedy strategiemi pro evropskou politiku a my tedy eh, nyní eh, fungujeme jako poradci výboru EKOM. Jsme nezávislí na partikulárních zájmech a eh, stranických zájmech a hlavně tedy eh, zhodnotíme z vědeckého hlediska návrhy komise. To znamená, že konzultujeme s partnery z privátního i veřejného sektoru a e, tím dnešním e, návrhem jsme se zabývali velice podrobně. Ve své prezentaci bych chtěla poukázat zejména na e, ekologickou nezbytnost regulace v zájmu kybernetické bezpečnosti. Konkrétně se odkazujeme na článek číslo 14 návrhu komise. V této souvislosti také chci rozebrat, za jakých podmínek Eh, povinnosti eh, navrhované eh, komisí a zveřejňování útoku budou důležité. Tak nejdříve z hlediska tržní účastníků a veřejné služby. Podle článku 14 návrhu komise jsou bezpečnostní opatření pro sítě a informační technologie povinností pro všechny, a to na úrovni současného stavu techniky. Tím se výrazně zasahuje do podnikatelské svobody. Nicméně eh, v oblasti kybernetické bezpečnosti eh, to má smysl, aby sítě tedy byly schopné odolávat eh, kybernetickým útokům. Všichni ci trhu mají de facto zájem na tom, aby byly chráněny, aby jejich IT byla chráněna. Skutečnost je ovšem taková, že bezpečnostní případ eh, mm, obvykle není okamžitě eh, viditelný. Eh, jestliže někdo vnikne do systému, tak zpočátku se o tom neví, dokonce ani podnik, kterého se to týká, si toho není vědom a to vědomí přijde v okamžiku, kdy systém přestává fungovat, jak má. Dokonce ani eh, zcizení dat zákazníků například eh, se eh, nezjistí hned. Nicméně obvykle podnik, který je postižen, nemůže zjistit, co se vlastně stalo a odkud tento útok přišel. To znamená, že eh, není eh, pravidla možné eh, prokázat, že podnik, který byl napaden, něco zanedbal v oblasti bezpečnosti. Také například, pokud vypadne třeba nějaká platební služba, to se může stát, ovšem Technické potíže způsobené eh, kybernetickým útokem obvykle eh, nelze reklamovat jako něco, čím byl zákazník postižen. Princip ručení eh, za poskytování služby a bezpečnost systému tedy se zde neuplatňuje, pro, podle současné legislativy. Proto tady technické požadavky podle článku 14 eh, jsou oprávněné. Dále v článku 15 se navrhuje ohlašovací povinnosti a k tomu bych také něco řekla. Interview s příslušnými stranami eh, vydali zajímavé výsledky. Zjistili jsme, že i v současné době mnohé podniky dobrovolně, eh, neformálně spolupracují eh, v ochraně proti eh, kybernetickým útokům. A sice tím, že si navzájem vyměňují informace o útocích a také o informace o řešení, jak se proti ním bránit. A to vlastně vede k tomu, že Eh, síťové systémy obou kooperujících partnerů jsou bezpečnější. Například energetické společnosti spolupracují se svými zahraničními pobočkami a zajímá je, jaké bezpečné, jaká bezpečnostní rizika se momentálně vyskytují. Relevantní kybernetické útoky jsou tedy svým způsobem zdrojem informací a zdrojem bezpečnosti, tedy bezpečnosti řešení podniky se snaží eh, získat náskok eh, v oblasti bezpečnosti. Zajímavé přitom je, že takovéto kooperace se obvykle odehrávají uvnitř jednotlivých odvětví, protože uvnitř odvětví se často používá podobný nebo stejný software. A to znamená, že podniky jsou ohrožené stejně a tudíž si mohou velice rychle vyměňovat informace o relevantních rizicích. Dále ovšem otázkou je, jak by se toto dali, eh, forma, dalo formalizovat a jak od toho odvozovat prognózu, prognózu zda toto dobrovolné združování stačí za jakých eh, okolností a kdy podniky dobrovolně spolupracují a vyměňují si informace o bezpečnostních eh, mm, rizicích. Eh, podniky samozřejmě logicky spolupracují tehdy, když jim to něco přináší, tedy jakýsi bezpečnostní bonus. Obecně řečeno, eh, eh, tento přínos je pozitivním efektem, který vyplývá pro oba kooperační partnery, kooperující partnery. Pokud bychom to chtěli vyjádřit v penězích, pak by ta, ten přínos mohl být popsán například eh, úsporami prostředků, které by se jinak museli vynaložit na obnovení funkce systému nebo náklady na marketingovou akci, která by byla zaměřena na opravu poškozené pověsti. Kooperace a prevence se všeobecně považuje a také se prokazuje jako poměrně levná varianta ochrany, rozhodně levnější než potom náprava škod. Například eh, eh, v případě Sony, v případě Sony v roce 2011 eh, Sony muselo vydat obrovské náklady na nápravu poškozené pověsti. Výměna informací je, vede k posílení bezpečnosti, poněvadž slabiny je potom možné rychleji odhalovat. Kooperace vzniká tehdy, eh, když to oběma kooperujícím partnerům přináší cosi eh, dobrého. Pokud se podaří najít bezpečnostní eh, mezeru a odstranit ji, vede to samozřejmě k posílení bezpečnosti. Zásadní je předávání informací, ovšem to není možné dělat jinak než cestou kooperace. A aby se vrátila k původní otázce, stačí ponechat toto na dobrovolné bázi? Odpověď eh, jsme hledali v analýze eh, dobrovolné, dobrovolných struktur spolupráce. A teď nás také zajímá, kdy jsou firmy schopny dobrovolně spolupracovat. A zjistili jsme, že musí být splněna tři důležitá kritéria. Za prvé, musí to být eh, Eh, musí to být informace, které mají nějakou hodnotu. Podniky potřebují informace, eh, jež jim pomohou ochránit vlastní sítě. To znamená, že informace musí mít vysokou kvalitu, tak aby byly schopny přispět k řešení problému. Výměna informací tedy musí eh, být o podrobných popisech bezpečnostních mezer. Za druhé, rychlá výměna informací. Relevantní informace musí být předány příjemci co nejrychleji, tak, aby škoda mohla být, škodě mohlo být předejito nebo aby mohla být rychle napravena. A další je důvěra, třetí bod. Eh, bezpečnostní eh, rizika a eh, případy, kdy dojde k porušení bezpečnosti, musí být důvěry hodné, aby nenastala eh, velká škoda na reputaci. Čili eh, důvěra, relevantnost a rychlost, eh, to jsou tři podmínky, které vedou k dobrovolné výměně informací. Pokud jeden z těchto faktorů není dostatečný, dostatečně naplněn, pak ani není dostatečná kooperace. Z toho vyplývá, že dobrovolná kooperace je možná pouze mezi několika málo partnery, kteří mají dostatečnou důvěru a jsou ochotu, a ochotu eh, vyměňovat si informace. A tato spolupráce se zatím odehrává výhradně uvnitř jednotlivých odvětví a navíc tedy eh, se to potom dále nesveřejňuje, ty relevantní informace zůstávají uzavřeny v oboru. Tak abychom, eh, tedy proto, abychom vybudovali celoplošnou ochranou síť, posílili celoplošnou eh, síť bezpečnosti, eh, je třeba, aby tyto informace cestovaly dál. Čili analýze kooperačního chování v oblasti citlivého tématu bez, síťové bezpečnosti ukazuje, že dobrovolná kooperace se děje pouze v malém měřítku a pouze po oborech schopnost eh, sítí v celé Evropské unii eh, být dostatečně bezpečné eh, nemůže spočívat pouze na dobrovolnosti. Na to je ta kooperace příliš omezená. A to znamená, že dobrovolné, dobrovolná báze by potřebovala skutečně eh, jakýsi systém výměny informací, eh, tak, aby byly eh, informace sdíleny po celé Evropě. To znamená, že všechny informace by musely poskytovat tyto informace a ty by potom musely být k dispozici všem. Pak by tedy všichni ve vlastním zájmu tyto informace využívali a zlepšovali své systémy IT. A to je právě problém dobrovolnosti jelikož eh, eh, tato, tyto informace eh, mohou prospět všem, mají tímto způsobem hodnotu veřejné informace. A mohlo by se tedy stát, že by tento lákalo jakési černé pasažéry, kteří by rádi využívali informací, ale sami k ním nějak nepřizpůsobovali, ne, nepřispívali. Čili problémem těch černých pasažérů, eh, problém těch černých pasažérů eh, je možno vyřešit povinným ohlašováním případů porušení bezpečnosti. Eh, něco, co se nedá dosáhnout na ryze dobrovolné bázi. Jediné, jediné řešení je takové, aby byl zřízen úřad, který by sbíral tyto informace, vytvářel databázy a vůči němuž by existovala informační povinnost. K tomu ovšem by bylo třeba zajistit to, aby ohlašovací povinnost nevedla pouze k tomu, aby se eh, sbírala data, která nejsou nějak užitečná. Spíše je třeba eh, spojit vysloveně tuto informační povinnost s relevantností poskytovaných dat. Také je třeba dbát na principy kooperačního chování. Jedině tímto způsobem lze maximalizovat pozitivní efekt a jedině takto eh, bude tato informační povinnost přijata pozitivně. Co to vlastně znamená podle článku 14? Jde tedy o vytvoření eh, relevantní databáze kybernetických útoků. A důležité je, aby podniky, které budou mít tuto povinnost, jasně mohly vnímat, co jim toto přináší, aby tedy eh, náklady, které s touto informační povinností jsou spojeny, byly kompenzovány přínosem z této informační povinnosti. A to znamená, že eh, ten úřad eh, bude muset mít povinnost poskytovat tyto informace. A opět je třeba, aby se vše odehrávalo v atmosféře důvěry. Zveřejňování eh, bezpečnostních eh, rizik a případu narušení bezpečnosti je ovšem citlivá záležitost a její eh, zveřejňování by mohlo pozluzovat další hekry. Takže eh, toto zveřejňování se eh, může uskutečňovat pouze s určitým časovým odstupem, tak, aby nedošlo k poškození pověsti poskytovatele těchto informací. Tak a poněvadž času už je málo, my opravdu potřebujeme čas eh, k diskusi, říkám předseda, takže kdybyste... Mm, eh, ano, my, my, my vám tady děkujeme. Eh, bylo to, bylo to velice užitečné. Aspoň tady víme, na co se máme soustředovat v těch článcích 14 a 15. Takže nyní další řečník. Já už jsem Helenu představil, takže nyní dávám slovo. Ona tedy zastupuje vládu jedné členské země. Ano, děkuji, pane předsedo. To je velká čest hovořit eh, v tak eh, důležitém publiku. A mnozí kolegové už hodně slyšeli eh, o velkém rozvoji moderních technologií v Estonsku od od roku 1997. Ale je tady také otázka určitých organizačních aspektů. Já to velice rychle zmíním. A máte tady eh, některé diapozitivy, které ostatně hovoří i sami za sebe. Eh, toto, co tady eh, prezentuji, je vlastně už starý obrázek, tři roky starý obrázek. Hovoříme tady o novém typu eh, rizika nebo hrozby, eh, vyplývající právě z naší závislosti na nových eh, technologiích. Kdyby Estonsko nebylo tak závislé na uh, nových technologiích, pak ten incident z roku 1997 by byl pravděpodobně velmi málo důležitý, ale je, my jsme nuceni vyvíjet novou strategii právě vzhledem uh, k těmto rizikům. To jsou uh, strategie či politiky, které právě se zaměřují na větší bezpečnost nových technologií. To není pouze eh, otázka rozvíjení toho, co tady už řekl Andreas Schwab. To není pouze otázka kritické informační eh, infrastruktury, ale je to otázka celé informační společnosti. Zde v Bruselu Ehm, ti, kdo si otvírají e, nový účet v bance, mohou závidět Estoncům, kteří e, v e, okamžiku si založí účet online nebo mohou založit podnik velice rychle. My můžeme dokonce propagovat náš elektronický způsob života ehm, ale když eh, jde například i o přeshraniční aspekty, rozhodně je to zapotřebí, eh, aby to spoléhalo na eh, důvěru. A proto je třeba řešit otázku kyberincidentů. To je prostě nová normální situace. Tady můžeme hovořit o kritické informační infrastruktuře v několika sektorech. To bych řekla, že je zhruba stejné v celé Evropě. A když se podíváme na tu eh, vzájemnou závislost, eh, která mm, vytváří asi jedničnou situaci v každém členském státě. Schopnosti, kapacity, eh, vzájemné závislosti mezi jednotlivými sektory a odvětvími se liší. V Estonsku máme e, tuto e, strukturu, která se opírá o e, Národní radu pro kyberbezpečnost. Ostatní pak už je horizontální struktura koordinace, kterou řídí vládní rada a také tedy Národní bezpečnostní rada a Národní rada pro kyberbezpečnost. Buď eh, to záleží na měřítku eh, celého systému, eh, kde vlastně víceméně, ať se podíváte kamkoliv, stojí, sedí kolem stolu víceméně stejní lidé. A pak je tady také samozřejmě dopad kyberincidentů. To je považováno za priority od prezidenta až po jednotlivá ministerstva a jejich ministry. Národní politika eh, se začala vyvíjet už eh, od roku 2008, kdy byla vypracována strategie a tady se považovalo za klíčové eh, provádět politiku koordinace. Když se podíváme na, také na spolupráci na úrovni EU, je to zcela jasné. Ochrana kritické informační infrastruktury. Eh, za posledních eh, deset měsíců já jsem eh, se stavila proti rozšíření článku 13a. Estonsko to vždycky tak říkalo, říkalo čím méně regulace, tím lépe. A když se hovoří o dobrovolném aspektu sdílení informací o incidentech a jejich notifikaci, tak eh, my stále v to ještě věříme. Nicméně v případě kritické informační infrastruktury už jsme udělali ten krok vpřed. Eh, za posledních eh, deset měsíců jsme navrhli v naší legislativě, aby se tento typ regulace podle článku 13a rozšířil i na další oblasti než jen telekom. V navrhované směrnici je to bez zesporu eh, jeden, eh, jeden z těch úspěšných příběhů, kdy členský stát opravdu zvládl všechny ty jednotlivé kroky a kdy to funguje. A tady je jen informace eh, na mě a mé kontaktní body. Když se podíváme na Eh, estonský model, tak jsou tady velice specifické cíle z hlediska informační společnosti, které eh, se opírají o informační strategii, ale je tam také otázka soukromí, identifikace, jsou tady určité takzvané, takzvaná měkká bezpečnostní eh, pravidla, hm, definice kyber netického prostoru vlastně také ještě v pohybu. Jsou tady některé kritické eh, aspekty z hlediska vnitřní eh, bezpečnosti a také eh, zvyšování povědomí či osvěta. Ale není to pouze to. Máme určité složky společnosti, kde jsou větší výzvy. A nejsou to jen děti nebo teenagery nebo takové typy kyberkriminality. Ve spolupráci s policií se díváme spíše na věkovou kategorii 25 až 45 let. Čili tento typ eh, spolupráce mezi soukromými eh, aktéry a policií a vládou je eh, opravdu velice důležitá. Estonský model sleduje model, který je navržen ve směrnici a mohlo by se to ještě dále ehm, násobit a použít v dalších členských státech. Cíle eh, jsou stejné, tak jak to definuje směrnice, a to je velice důležité. Například eh, určité specifické instituce. Já si nejsem zcela jistá zda je to opravdu tak eh, důležité, zda tady je určitý tým, eh, který v každé zemi provádí stejné úkoly, jako v zemi A, jako v zemi B, zda se to tam eh, jmenuje tak nebo jinak, to Eh, důležité jsou ty cíle, to znamená bezpečnost a ochrana společnosti závislé na moderních technologiích. To je to, o co usilujeme. Čili ten model eh, samozřejmě je možné použít i jinde, ale je třeba ho také velice seriózně analyzovat pak, když to nějaký členský stát zvažuje, musí eh, posuzovat to, které služby jsou pro danou společnost opravdu kritické. Nemusí to být pouze bankovní služby. V mnoha zemích je elektronický element samozřejmě obsažen v bankovních službách a považuje se za eh, kritický, ale další sektory, jako třeba energetika, je kritická. My jsme tady díky tomu, že funguje elektřina v té či oné podobě a která část té energetiky je kritická. Na to se musíme také soustředit, jak je to eh, poskytováno, jak se vše plánuje. To může být odlišné v různých zemích. Začlenění kyberbezpečnosti do národních plánů je také velice důležité. A když eh, to má ještě dopad na další eh, země, to znamená, je to přeshraniční, pak samozřejmě pravidla mohou být eh, odlišná. My velice seriózně pracujeme na různých postupech s ENISou, abychom měli národní reakci na celostátní krizi v této oblasti je tak velký rozdíl mezi uplatnění tohoto typu modelu eh, a eh, jinými zeměmi, které jsou technicky pokročilejší eh, a techn- více závislé na technologiích. Já myslím, že dnes je těžké říci, můžeme říci, že třeba toto je to nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsme eh, konstatovali v EU a také u partnerů EU, a to je právě eh, kyber eh, cvičení například v roce 2012 zájem eh, většiny členských států a také organizací poskytovatelů služeb eh, v členských státech vzrostl exponenciálním způsobem a nebyl příliš velký rozdíl mezi Estonskem a některými jinými zeměmi, kde eh, kyberbezpečnost nebyla považována za politickou prioritu. Ano, je to otázka Ehm, pozvednutí kyberoblasti na prioritu v některých zemích. A kyberstrategie tam, kde je rozvinutá, je důležitá. Je to také otázka samozřejmě napojená na eh, rozpočet. Nepřináší to žádný úplně přímý eh, výnos, když se podíváme na konkrétní úkoly. Ovšem v Estonsku se mm, díváme na rozvoj informační společnosti také ve smyslu dalšího rozvoje služeb a zisk, který eh, společnost i podniky doufají, že získají, eh, samozřejmě pak ovlivňuje investice, které se do toho vkládají. Můžeme se na to takto podívat. Ale já chápu, že to vždycky není jednoduché vysvětlit. Ano, je tady určitá velká strategie, kde eh, se díváme na všechny infrastruktury a také otázka nákladů je tady. Eh, já doufám, že to je ta nová, běžná či normální situace. Prostě struktury se musí změnit a eh, já jakožto akademička se eh, odkazuji na těch šest institucí ve státě podle Aristotela. Od technické revoluce eh, se objevily další instituce, Ekonomická oblast se prostě posunula dále a dále proběhla technologická revoluce. Může to trvat 10-15 let, ale nakonec si myslím, že se ty věci změní. Děkuji, že jste se podělila eh, s námi o své zkušenosti a zajímavé je také to napojení na filozofii a je tady řada velice cených bodů v těch doporučeních, která jste formulovala. A konečně poslední eh, náš host Olivier Burgersdijk. Prosím, také max, maximálně 15 minut budete mít eh, k dispozici. Prosím, nechme prostor na otázky. Thank you, Mr. Chairman. Good Děkuji vám. Dobré odpoledne, dámy a pánové chci vyjádřit svou vděčnost eh, za to, že mohu ve vašem středu být. My jsme spokojeni poměrně s tímto návrhem. A to ze dvou důvodů. Za prvé, je to multidisciplinární otázka. Můžeme se na ní dívat z různých úhlů pohledu a přitom řešit tentýž problém. Musíme přitom vyhlížet do budoucna. Naše Eh, podniky, naše infrastruktura zatím ještě není úplně přetížena. Stále ještě je schopna dobře, eh, dobré funkčnosti, alespoň prozatím. Ale nevíme, co se stane v budoucnu. Tudíž je dobré vždy být o několik kroků napřed, chceme-li být úspěšní. Toho, čeho jsme zatím byli svědky, z hlediska organizovaného zločinu, to bylo jenom to, eh, ty snadno eh, dosažitelné eh, odměny samozřejmě, ale musíme zvýšit odolnost naší kritické infrastruktury a našich podniků. Musíme tudíž přijmout správná opatření. Když chceme prostřednictvím internetu páchat nějakou trestnou činnost, není to až tak složité, ty nástroje jsou k dispozici. Nemusíme být experti. ze strany vlády a podniků musíme přijmout eh, potřebná opatření. Za tímto účelem potřebujeme eh, být eh, co nejvíce akceschopní, protože i když budou naše výzvy nepředvídatelné, musí naše odpověď být připravena na správném místě. Za účelem prevence, za účelem narušení trestné činnosti a vyšetřování. A to, že v tomto návrhu se již hovoří o bezpečné infrastruktuře a výměně mezi jednotlivými subjekty, to už je tady dobře promyšleno. Také to, že se jedná o kombinaci sdílení, eh, že existuje i informace, které mohou varovat eh, eh, podniky včas a že můžeme zapojit také Eh, orgány činné v trestním řízení, ovšem pouze v případě, kdy je nějaké podezření na trestnou činnost. Je to tudíž eh, návrh vyvážený. Pokud jde o EC3, což je to Evropské centrum boje proti kyberzločinu, tak to je popsáno v článcích 8 a 10, jak jsme, my můžeme podpořit eh, i tedy za nás to, aby byla Evropa bezpečnější. A pokud jde o e, tuto záležitost, tak mezinárodní dimenze je tím, co mus, k čemu musíme přihlížet obzvlášť. Abychom mohli hbitě spolupracovat se všemi partnery, aby se případné problémy řešily co nejvíc urychleně. Kromě toho jsou tu další, další výzvy, když eh, čelíme různým eh, problémům, kdy musíme mít také styčné představitele, eh, kteří budou schopni zajistit koordinaci operací. Takže za naší stranu jsme spokojeni s různými aspekty tohoto návrhu, jak už jsem uvedl. Dokážu si představit, že pro některé podniky, to může být eh, dosti složité zatím pochopit, jaký to má význam. Ale eh, to uvidíme teprve, až se staneme, staneme, staneme samozřejmě obětí. Eh, za naší stranou my jsme spokojeni s tímto návrhem a budeme se snažit maximálně napomáhat jak podnikům, tak i vám v dalším pokroku. Já vám Děkuji, děkuji vám všem třem. Myslím, že je na čase, abychom zahájili diskuzi. A můžeme tím připravit půdu pro další skupinu. Tudíž chci se zeptat, jestli chce někdo položit nějakou konkrétní otázku. Pokud chcete, tak můžete. Děkuji, pane předsedo, eh, k, eh, pro eh, paní Kýsov bych tady měl otázku, ale myslím, že se to bude hodit spíše po druhé části. Mě by zajímalo teď, zda naše přednášející z Estonska má nějakou zkušenost s kybernetickými útoky a mm, také říkala, že mm, de facto Eh, říkala, že eh, ta infrastruktura bezpečnosti je od země k zemi eh, rozdílná a mě by zajímalo, jak se stavíte k té definici, která je předložena Evropskou komisí v tom neúplném nebo nevyčerpávajícím výčtu. A také by mě zajímalo, jakou roli tady se hrávají sociální sítě. Eh, jestli k tomu tedy můžete něco říci. Děkuji. We'll group a number of questions. Ano, se skupíme několik odpovědí a pak dáme každému z přispěvatelů se vyjádřit k různým aspektům. Paní Styler. Thank you, Mr. Děkuji, paní předsedo. Děkuji našim přispěvatelům. Škoda, že tu není více poslanců. Ale kvalita vaší prezentace je vynikající. Chci se zeptat estonské představitelky ohledně tedy toho, že, že je potřeba se zaměřit spíš na výsledky než na jména a podobně, je spíš dobré mít výsledky než definice. Vy máte tu zkušenost, eh, kdy byl váš systém ohrožen. My bychom chtěli, aby podobné systémy byly v našich zemích. Možná byste nám mohla podrobněji eh, sdělit, protože čteme to v novinách, víme, že máte přímou zkušenost s útoky. Co jste se z toho eh, naučili? Jaká poučení jste vyvojili, vy, vyvodili a jak byste to řešili dnes? A také z hlediska stávající diskuze o soukromí, ochraně soukromých údajů a také to, co slyšíme, eh, takové aktivity jako tedy iniciativa PRISM, chci se zeptat, jakým výzvám čelíte, jestli vůbec eh, tu padla tato otázka nutnosti zajištění eh, soukromí, ale zároveň snadnosti přístupu. Ještě jednou děkuji a děkuji i ostatním přispěvatelům. Díky. Pokud bych mohl jako předseda rovněž položit další otázku, možná směřit si nás na všechny. Zaujalo mě to, co se říkalo o klíčových aspektech spolupráce a že je to v podstatě důležitá obchodní strategie pro podniky, ale ta širší otázka k tomu, co říkala pane, paní Rab, ta změna toho přístupu je realistické legálně vymáhat spolupráci, protože spolupráce je většinou něco, co je v našem vlastním zájmu. Když budeme někoho nutit spolupracovat, nemohlo by to být kontraproduktivní, nebo nemohly by z toho být nějaké poněkud neočekávané dopady? To je aspekt, který eh, asi bude nastolen v našich diskuzích. Jaké to je, z, jak se na to dívat z hlediska sankcí nebo právně stanovených aktivit? Jakým způsobem dá ty pobídky eh, k zavedení osvědčených postupů? Takže tolik eh, příspěvek z mé strany. Chcete ještě jednou? Ähm, Pane předsedo, zapomněl jsem na jednu otázku. E, zástupce Evropského centra pro kybernetickou bezpečnost e, také nanesl nějaké otázky, zase nějaké otázky. Mě by zajímalo, mohl byste stručně říci, jaký konkrétní, jaká konkrétní výměna informací už existuje mezi vámi a e, obchodními firmami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Co z vašeho pohledu eh, nebo z, co vlastně znamená, jak vypadá vaše spolupráce se soukromým sektorem, jaké informace z toho jste schopni vygenerovat? Okay. Uh, well, I think the main question... Myslím, že ty hlavní otázky eh, byly eh, směřovány na na paní Raut. Děkuji, děkuji za otázky. Takže zaprvé k definicím, co to je, který kyber, netické, jak to napojit na prostředky, které mají splňovat určitý cíl. To je téma, které bych velmi ráda otevřela před třemi měsíci, když předtím, než se začala přepisovat eh, estonská kyberstrategie. Otevřela jsem tuto otázku v našich pracovních skupinách. Vůbec nevím, kam přesně směřujeme. Nezde o to, že jsme dost pokročili z té, od té původní představy internetové společnosti, síťové společnosti původně bylo jasné, že máme zkrátka sítě a určitá rizika, ale dnes kyberbezpečnost skutečně zahrnuje lidi jako takové, všechny možné prvky. Bohužel v tuto chvíli tudíž nemohu nic přímo navrhnout jako použitelnou definici pro komisi nebo kohokoliv kdo se podílí na přípravě eh, z té směrnice. Možná za šest měsíců. Pokud jde o naše zkušenosti z útoku z roku 2007, tak to poučení nespočívá ani tolik v technologické stránce těch útoků, protože eh, útoky DNS nejsou ničím novým. Spíš šlo o to, že byly použity v kontextu určitých eh, sociálních problémů. To znamená určité nepokoje v ulicích a politické situace, která probíhala. A poprvé byly v této situaci jako politické, eh, politický nástroj použity kyberútoky ale také sociální média, mobilní služby. A v odvetu na to také vláda používala ty též prostředky. Takže na technické úrovni jsme se příliš nepoučili, bylo to zvládnutelné. Ale na politické úrovni jsme pochopili, že technologie a závislost na technologii musí být brána vážně. Na druhou stranu, tážete se také na eh, soukromí a na ochranu soukromí. Jak říkám, naše strategie se tolik nezaměřuje na eh, problematiku soukromí. V praxi máme to štěstí, že zatím nemáme výrazné problémy ze strany uživatelů, ze strany eh, společnosti těch, kteří používají eh, tyto prostředky eh, elektronické identifikace. To bude buď něco v povaze estonských obyvatel, estonského lidu, a nebo je to díky té platformě takzvaná X-Road, která nebyla rozbita, která nebyla porušena, která funguje Eh, už deset let, čili existuje vysoká míra důvěry. Vím, že v některých eh, zemích se teď diskutuje v kontextu elektronické identifikace o tom, zda některé prvky vaší identity, například eh, vaše fotografie a podobně, mohou být nějakým předmětem nějakého zneužívání. U nás se toto, o tomto nediskutuje, je to bráno víceméně jako fakt, že se to, tyto věci používají. Poslední otázka, otázka důvěry. Můžeme regulovat důvěru? My si myslíme, že nikoliv. Estonsko mělo to štěstí, eh, že v podstatě mělo tyto bylo vystaveno těmto útokům, protože to stmelilo soukromý sektor. Na základě toho vznikly regulační struktury a nyní formalizované původně neformální skupiny po roce 2007. Oni už tehdy začali spolupracovat, ale v mezinárodním kontextu je potřeba nějak, nějakých kroků tohoto druhu když už probíhá spolupráce, sdílení informací, tak eh, soukromý sektor musí tedy přijít a říci, je potřeba tato pravidla formalizovat. Děkuji. Děkuji za vaši otázku. Základním faktorem dobrovolné spolupráce je právě důvěra. A zkuste si představit, že se zákonem předepíše, že si musíte eh, se podělovat o své privátní problémy, no tak to samozřejmě hm, nikdo nebude vidět rád, eh, stojí to navíc peníze, čili prostě hm, tady není motivace. Nicméně ta, to motivací může být eh, přínos pro podniky. Tím, že budeme tahat za jeden konec provazu, a zvyšovat bezpečnost síti. To znamená, pokud to budou rychlé a relevantní informace, pak podniky eh, velice rády budou spolu, spolupracovat, jakmile se objeví nějaký problém nebo nějaké informace, jak ho řešit. Podle mého názoru to se to mm, nestane tím, že prostě se bude zveřejňovat u toho a toho podniku došlo k tomu a k tomu. Já si myslím, že je třeba, eh, aby se zveřejňovalo to, že existuje ta a ta mezera v zabezpečení, aby, nebo že existuje záplata na tu a tu eh, mezeru Čili nejde o to, aby se tady někdo obvinoval. Prostě pokud podniky budou vědět, že má smysl tato spolupráce. Mr. Wegenstein. Thank you. Děkuji. Europol. Eh, my zde máme velmi silnou regulaci a dozor, pokud se týče spolupráce. S daty zacházíme velice kontrolovaným způsobem a to nám také posiluje důvěru vůči našim partnerům v členských zemích a v privát, u privátních partnerů. Samozřejmě se eh, neposkytují osobní data, ta mohou být komunikována pouze prostřednictvím národních orgánů, které jsou za ně zodpovědné. Jinak my nemůžeme žádné osobní údaje sdělovat privátním partnerům. Nicméně v posledních letech jsme eh, zjistili, že eh, mnohé privátní strany, privátní partneři začínají být ochotni eh, sdílet eh, data o bezpečnostních rizicích. Týká se to společností, které eh, vyvíjejí antivirový software a tak dále. Takže je to proto, aby se Eh, tedy investovalo tím, že budeme sdílet tyto informace s potenciálně ohroženými stranami. Já bych tedy rád nyní pokročil k dalšímu bloku. A když se řečníkům podaří omezit se na 10 minut, to by bylo velice dobře, protože by nám to dalo možnost dalšího dialogu. Já bych tady chtěl eh, vrat, po, přivítat také kolegy z příslušného DG, kteří odpovídají za tyto otázky. Takže také ke konci dáme prostor i eh, tomuto generálnímu ředitelství. Takže eh, další cyklus v druhé části Eh, se týká vyvíjení společného chápání kyberbezpečnosti a překonávání eh, mezer, kde jde opravdu o to eh, maximalizovat ekonomický efekt. Máme tady několik výborných expertů, někteří z nich už byli v našem výboru tedy Jürgen Samuelson, který je nyní ve správní radě Evropské agentury pro informační bezpečnost a bezpečnost sítí ENISA. Takže eh, to už určitou dobu tady funguje. A také předsedal pracovní skupině pro Telekom v roce 2009, kdy probíhala celá ta reforma. My ho tedy známe z této doby ještě z vyjednávacího stolu. Mats Nilsson je eh, velice důležitou osobou v Ericssonu v oblasti vývoje také se zabývá celou řadou otázek, zastupuje e, také Evropský ústav pro e, normy v oblasti telekomunikací. Jsme velmi rádi, že ho máme tady a myslím, že poprvé, ale nikoli naposled, vidíme Floriana Waltra eh, z Chaos Computer Club, eh, který je konsultantem a který asi hodně ví o těch slabinách infrastruktury. Asi o, to, o tom ví více než kdokoliv z nás může nám naznačit velice zajímavou perspektivu toho, co by mělo být uděláno. A konečně jsem velmi rád, že mohu přivítat Willa Sempla z New Yorkské eh, burzy mm, ze Spojeného království a eh, který může zase říct celou řadu zajímavých informací o té operativní stránce tak eh, každým prosím respektujte 10 minut, doufám, že se to podaří, abychom měli určitý prostor pro otázky. Začneme tedy panem Samuelsonem. Děkuji, Malcolme. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem a děkuji, že jste mě eh, pozvali eh, na toto slyšení. Jak řekl Malcolm, já jsem tady jako předseda z právní rady Enisy ale eh, také eh, tady vlastně hovořím i z toho titulu, že zastupuji eh, ministr, ministerstvo pro podnikání, energetiku a komunikace, tedy ze, na bázi zkušenosti, kterou mám v této oblasti za sebou. Já myslím, že není třeba rozvíjet, co všechno dobrého nám přinášejí informační technologie. Toto je jenom takový malý, eh, malá připomínka, kde všude může eh, IT působit. Chtěl bych říci, že Švédsko je pro velice silnou bezpečnost v oblasti informačních technologií, což je velice důležité pro celou Evropskou unii, podnikatele, pro občany. Je dobře, že komise při, přednesla návrh eh, směrnice, která může přispět eh, k této bezpečnosti. Nicméně Švédsko by rádo připomnělo, že eh, je tady nutné umožnit i různá řešení v různých členských státech. Eh, tak eh, jak o tom také hovořili předchozí řečníci. Eh, ne, ne, nechtěli bychom, aby bylo pouze jedno jediné řešení, jeden jediný model, který by musel zapadnout do úplně všech typů situací. Měl jsem za úkol hovořit o švédském eh, názoru na subsidiaritu, a to podle stanoviska, které vydalo švédský parlament. Eh, eh, můžeme říci, že je, se to opírá o předběžnou předběžný text, který jsme poslali do parlamentu. Ano, my sdílíme stejný názor jako parlament. To je zní to možná trošku konfrontačně, ale tak je to, eh, tak je to prostě koncipováno. Já jsem trošku zestručil své vystoupení, abych dodržel časový limit, čímž to pak zní trošku ještě více konfrontativněji než eh, původně. Takže komise se domnívá, že žádné tedy nekonání na této úrovni by vedlo k tomu, že by prostě každý stát konal podle vlastního Eh, postupu a nebylo by možné vzájemné propojení. My si ale myslíme, že koordinace už probíhá, jak to ostatně také uvedli předchozí řečníci. Je opírá se o flexibilitu a důvěru a myslíme si, že důvěru prostě není možné vynutit nějakými povinnými eh, body. Za druhé, podle komise různé eh, právní předpisy v členských státech jsou eh, překážkou v mnoha oblastech pro podniky a brání vytvoření celého toho rámce a že je to důležité eh, postupovat jinak, aby tady byly rovné podmínky. My si ovšem myslíme, že tady je celá řada podniků v této oblasti, které, které působí v celé řadě eh, členských států a i přes rozdílné právní předpisy v těchto zemích eh, takto posy, post, mohou fungovat. My nevidíme, že by tady byl nějaký důkaz o nedostacích na trhu. Také si myslíme, že technická bezpečnost a tato opatření eh, musí být eh, opřena o individuální posouzení rizik a opět nikoli na jednotném modelu pro všechny situace. A teď ještě trochu blíže k subsidiarity. Komise se eh, domnívá, že kdyby to bylo založeno na dobrovolném postupu, pak by to vedlo pouze spolupráci pouze v omezeném počtu eh, členských států. My si ale myslíme, že eh, toto je opravdu relevantní, když jde o vytváření podrobné legislativní předpisy v konkrétních bodech. Nemyslíme si, že malá kapacita je překážkou pro výměnu informací mezi členskými státy, protože je to opravdu závislé na důvěře. Vše záleží na důvěře. To je klíčový faktor, který není možné regulovat. Myslíme, že je nicméně důležité v rámci celé EU zavést určité, určitou minimální úroveň eh, bezpečnosti, která by se opírala o dobrovolnou koordinaci školení, cvičení, výměny informací a eh, zkušeností. Já jsem uváděl eh, včera některé Eh, informace. Eh, Švédsko v mém seznamu je na čtvrtém místě z hlediska eh, právě různých aspektů, také z hlediska například množství byrokracie a podobně. Komise by ráda stimulovala dopad strategie na rozvoj. Ovšem domnívá se, že některé členské státy ignorují riziko my si ovšem myslíme, že jedna věc je mít národní strategii a pak říci, co přesně by ta eh, strategie měla obsahovat, to už je zase jiná věc. Komise se také domnívá, že opatření pro bezpečnost přijímaná eh, vládami by měla minimalizovat eh, počet incidentů eh, v NIS. Ovšem, může to tak být, ale v případě, že dojde k incidentu, pak je třeba okamžitě zasáhnout a v tu chvíli musíte zasáhnout, kdo co bude koordinovat. A my si myslíme, z různých cvičení, které jsme provedli s dalšími členskými státy, že někdy je eh, tedy eh, možné eh, tedy koordinovat i na nižší úrovni a koordinovaná reakce všech států na každý incident by vlastně mohla škodit. Teď se dostávám k otázce proporcionality. Proporcionalita. Tady je požadavek v návrhu ze strany komise, aby existovala minimální úroveň eh, přípravy a také mm, kapacit a důvěry. Tady si opět eh, Švédsko myslí, že eh, příliš eh, velká administrativa a administrativní zátěž by vlastně učinila takovou kapacitu velmi nejistou. Pouze určité uvědomění si, určitá úroveň vědomí může zajistit podporu, koordinaci, spolupráci, vytváření důvěry a tak dále. Ještě další eh, bod k proporcionalitě. Eh, komise se domnívá, že určité požadavky se eh, týkají těch opatření, která jsou uměrná rizikům. Komise tvoří, že to bude pokrývat pouze to, co by mělo velké důsledky pro podnikatele. Naše první reakce byla, že eh, kritičtí operátoři jsou v návrhu eh, definování příliš široce a bezpečnostní opatření a eh, oznamování incidentů neodpovídá rizikům musí existovat také určitá výjimka pro toto oznamování u záležitostí, které se týkají národní bezpečnosti. Některé další otázky, které tady vidíme, se týkají jednotného trhu. Já už jsem se toho lehce dotknul. Otázka hospodářské soutěže, rovné podmínky, to pro nás není tak evidentní. Eh, protože právní základ týkající se jednotného trhu na první pohled není úplně tak evidentní. Je to spíše eh, otázka základu ve smlouvě, když se pouštíme do otázek bezpečnosti, hm, spíše eh, jiné aspekty než konkrétně jednotný trh. Nicméně další dialog s aktéry na trhu nám pravděpodobně přinese další, další výhledy do budoucna. Dále bych chtěl hovořit o principu odpovědnosti. Každý, všichni vlastníci takového systému eh, ho musí chránit. Nemůžeme vytvářet dojem, že uděláme štít, který nás ochrání eh, každého aktéra proti veškerým rizikům a incidentům. Kdybychom vytvářeli takové eh, naděje, takové iluze, pak bychom nemohli zajistit náležitou bezpečnost a nemohl by každý vlastník náležitě náležitě si zabezpečovat vlastní eh, techniky. Jednou z našich eh, priorit podle směrnice je, že nemůžeme nutit vlády, aby měnili současnou strategii ve svých národních eh, agenturách tím, že bychom rozhodli o všem. A ještě pár slov k agentuře ENISA. ENISA je eh, centrum znalostí na evropské úrovni, umožňující všem eh, využívat těchto věcí. Je to, opírá se to o doporučení eh, a o vstupní informace my eh, reagujeme na hrozby, incidenty, výzvy, před kterými stojíme. Postupujeme ve spolupráci s našimi zeměmi, s operativními pracovníky, s dalšími aktéry a také eh, všemi těmi, kdo hájí, brání, chrání své IT systémy. ENISA poskytuje rámec pro tuto spolupráci, vlastně usnadňuje ve všech eh, smyslu slova eh, takovéto, takovouto spolupráce. A my do velké míry eh, chceme pomoci ENISE, aby takto postupovala s novým mandátem nedávno schváleným a brzy již v praxi prováděným. Bude možné, aby ENISA skutečně splnila tento svůj úkol. Děkuji. Děkuji vám za velmi praktický přístup. Myslím, že toto stanovisko švédského parlamentu máme někde ve služce, pokud možná už dorazilo. Vím, že nebyl čas o tom jednat, ale protože jsme, si pamatuji na diskuze o Anise, tak vím, že komise měla ambiciozní cíle původně z hlediska tedy něčeho, co se blížilo tomu dnešnímu návrhu, ale tehdy byl odpor členských států. Ale myslím, že Enise si, Enise si rozhodně vyrobila své místo na slunci jako forum pro výměnu osvědčených postupů, ale mu, jiní kolegové se na to třeba dívají jinak. A nyní vyslechneme Mace Nilsena Seci. Bude hovořit o budoucích standardech této tak důležité oblasti. Ano, děkuji. Myslím, že už jsme se toho dotkli. Normy a e, osvědčené postupy jsou nejlepším přístupem e, k tomuto velkému trhu a slouží také v kontextu bezpečnostních otázek. Vyjádřím se k tomu, co dělá ECI specificky a vůbec k čemu jsou standardy a osvědčené postupy v oblasti kyberbezpečnosti. Takže ECI vypracovává standardy pro IKT, včetně eh, pevných linek, mobilních radiotechnologií, vysílání a tak dále, je uznáván EU a EFTA. Jsou to normy, které se implementují globálně, například v oblasti mobilních komunikacích, standard GSM, má 750 členů po celém světě, je to globální organizace, která vydala 30 tisíc publikací, které jsou všechny zdarma k dispozici online na adrese www.eci.org. V oblasti kyberbezpečnosti a síťové bezpečnosti to, je, to představuje klíčovou aktivitu ECI. Jde o vlastně vytváření síťových algoritmů, které by vznikaly byly vypracovávány pracovními skupinami, nyní fungují v rámci GSM, standardů 3G, 4G a mnoha dalších oblastí komunikací. Takže ECI se zabývá bezpečnostními normami také sítí příští generace, modernizovaných pevných sítí, mobilních sítí, rodiny GSM a dalších technologií. Jako je Tetra nebo DECT nebo takzvané Blue Light Radio. Dále se zabývá normami v oblasti uchovávání dat a um, legálního zachycování dat, předávání dat například policii a dalším příslušným orgánům. Ale tady jde pouze o konkrétní data, pouze eh, právním způsobem prostřednictvím uplatnění všech právních procesů. Dále elektronické eh, podpisy, karty, eh, komunikace mezi stroji a některé vyspělé technologie, to jsou normy, například eh, šifrování, jako Quantum Key Distribution anebo INS, indikátory bezpečnosti EC a partnerské programy, což je součást aktivity ECI, například partnerský program třetí generace a rozvoj mobilních norem. ECI je také součástí koordinační skupiny pro kyberbezpečnost CSGC. Tato skupina se zaměřuje na zabezpečení kritické infrastruktury a hledání eh, stanovování eh, norem v, této, v tomto odvětví. Zabýváme se také změnou eh, počítačového prostředí z eh, lokálních nosičů do cloudu, dopravní systémy, zdravotní údaje, mobilní zařízení, protože v poslední generaci mobilních zařízení to jsou už velmi eh, velmi vyspělé technologie, velmi uh, eh, eh, rychle uh, počítače, výkonné a mohou být používány například v rámci kontroly elektrické sítě a tam jsou pochopitelně bezpečnostní aspekty nesmírně důležité. Identifikační metody jako RFID, další bezpečnostní metody jako elektronická totožnost a veřejná infrastruktura. E, zabýváme se výměnou údajů, jakými formáty, jakou formou má probíhat a e, digitální důkazy. Digitální důkazní materiál, který může být používán třeba Europolem. To, jsou tedy, to je tedy celkový obrázek e, stávajícího digitálního prostředí. Některé standardy jsou techničtější a stanovují funkcionalitu, to znamená třeba krypt, kryptologie, bez zabezpečené protokoly a e, šifrování. To je, to je tedy jedna z věcí, kterou se ECI zabývá, to je e, to spočívá v, v zesilování bezpečnostních prvků mnoha sítí v různých kontextech. I ECI je také partnerskou organizací v rámci IP a webu. tady existuje například eh, Task Force, která eh, definovala takové protokoly jako IPsec anebo nebo eh, na webové úrovni SSL, což je definováno tím World Wide Web Consortium. Um, ECI je součástí globální arény a spolupracuje s dalšími normotvornými orgány. Dále je tu studijní skupina 17, která pracuje na vytváření norem budování, bezpečného budování telekomunikačních sítí. Jaké procesy je potřeba mít k dispozici, aby byly klíčové prvky chráněny aby existovala eh, příslušná ochrana opatření. Na straně druhé se přistupuje k některým otázkám z hlediska eh, zajištění takových věcí jako bezpečného loginu, kontroly totožnosti a dalších bezpečnostních prvků toho, aby fungování v rámci sítě probíhalo bezpečně. Protože lidský faktor je stále možná tím největším ohrožením bezpečnosti větším než technologie. A jde tu zejména o to, jak zabezpečit eh, informace, jaké kroky jsou potřeba napříč podniky při zacházení s informacemi. Je tu například norma ISO 15408. Používají se tady metody bezpečnosti s různými prvky a komponenty. Jakým způsobem chráníme aplikace, aby obstály některým rizikům a některým eh, scénářům ohrožení a jak se s těmito riziky vypořádat. ECI působí v dalších sektorech bezpečnosti, například PCI ve finanční oblasti, procesy interakcí a ochrany aktivit v oblasti pladeb, v oblasti energetiky, kde působí organizace jako Cena a Cenelek. Tady existuje společný rámec ECI který se zabývá eh, s normami v širším kontextu. A eh, v rámci směrnice o NIS lze říci, že eh, podporuje její cíle jako strategickou záležitost, podporujeme základní normy bezpečnosti, neboť normy a postupy jsou důležitými nástroji na podporu kyberbezpečnosti. Kde je to možné, bychom měli vycházet z již existujících a platných standardů. Čím globálnější tyto normy jsou, tím lepší, tím více je to eh, nákladově úsporné. A jedním z nejvíce oceňovaných aspektů internetu je jeho globální povaha, jeho otevřenost, která napomáhá inovacím. Ehm, měly by vzniknout také evropské standardy na základě několika kritérií. Snažíme, snažíme se využívat eh, veškeré standardy, včetně národních a mezinárodních, které jsou k dispozici. Metodika bezpečného vývoje, nástroje eh, hodnocení rizik. K tomu všemu existují nástroje a sbírky osvědčených postupů, jak identifikovat hrozby a jak je řešit. Je tu nepřeberné množství věcí, z kterých si můžeme vybírat, a které můžeme vy, využít. se také zdůrazňuje význam metody osvědčování produktů a služeb. Tato, a tak, aby ta bezpečnost byla na dostatečné úrovni. Existuje také bílá kniha, která je poměrně rozsáhlá, je to poměrně dobré úvodní čtení. Definuje se tady, definuje se tím stávající práce, seznam bezpečnostních publikací. Je to poměrně vyčerpávající soubor referencí oblasti kybernetické bezpečnosti. Nyní nezbývá, než abych vám poděkoval za pozornost. Thank you very much indeed. It's always a pleasure. Děkuji, velmi potěšením. A teď eh, náš další řečník, kterého jsem už také eh, představil, ten z eh, nezávislé rady a konzultační, konzultační organizace takže eh, zabývá se testováním bezpečnostních systémů, takže předpokládám, že to bude velmi, velmi zajímavé. Děkuji. A jsem Florian Waldheim z Německa a jsem eh, z počítačového Chaos klubu. A není to poprvé, co jsem tady. Moje Eh, prezentace se jmenuje eh, Myslet něco dobře neznamená to také dobře dělat. A já se pustím rovnou k věci. Technology, talk to me. No. So what we are facing here. Takže o co tady jde? Eh, o co tady jde? Jsou to velké útoky, třeba útoky na centrální nervový systém internetu. To je něco jako útok na DNS tím, že se eh, eh, útočí na routerové protokoly a eh, routery. routery. Jsou to systémy monokulturní, zejména kolik je dneska Androidů všude Eh, jsou to třeba takové velké útoky, jako se, jsme viděli v Estonsku. Čili o tom tady hovoříme. Tady opravdu potřebujeme eh, spolupráci, informace, výměnu informací eh, po, celý, po celé Evropské unii. Eh, ne, nemluvíme o tom, že prostě někdo zautočí na, na eh, webovou stránku nějaké kamarádky či bývalé milenky. Takže třeba eh, config. My jsme tady měli útok, který byl schopen byl schopen zcela narušit zcela rozdělit internet, poněvadž tento Eh, tento červ eh, byl schopen eh, generovat takovou, takový trafik, že tím odhrozil celou infrastrukturu internetu. Byla vytvořena pracovní skupina s bojem proti konfekaru, vzniklo to tedy v Austrálii, byly tam další agentury, dokonce FBI a všichni se snažili toto riziko zvládnout tuto hrozbu zvládnout. Eh, na tomto příkladu vidíme, že je třeba mít vysoké expertní skupiny se zastoupením expertů spole, eh, občanské společnosti, vládní a nevládních organizací a dalších, kteří musí spojit síly, tak abychom měli aspoň šanci postavit se eh, takovýmto masivním hrozbám na internetu. Já mm, nevím, jak daleko eh, se s tímto dostaneme. S tím, jak si eh, přesnými, jasnými, rigidními pravidly eh, prostě takové hrozby, jak je konfigur, tak tam nám to bude spíše přítěži nežli pomocí pokud by nám šlo o zmínění toho rizika. Takže co tady máme navrženo? Navrhuje se tady stručně řečeno to, že členské země by měly eh, mít eh, personál, který je dostatečně vyškolený eh, k tomu, Eh, k tomu, eh, aby zvládli to rizika. To je vždycky ten třetí tým eh, pro počítačovou nouzi. Privátní sektor ovšem také musí být zapojen, protože většina systémů, která je tvoří internet, je soukromých to jsou soukromí operátoři především. Takže proto ty lidi potřebujeme získat na palubu, jinak si s tím neporadíme. Čili toto jsou ty pozitivní části. Dále eh, trénovat spolupráce, redundantní infrastruktura, sdělení informací výborně. Také zajistit Eh, adekvátní rozpočet v členských zemích tak, aby si vytvořili dostatečné, dostatečnou bezpečnost, dostatečný srd. To je výborné. My máme eh, mnohé soukromé eh, hráče, kteří v tomto udělali už hodně a bohužel některé členské země nemají tuto schopnost a většinou je to o penězích takže je třeba zajistit, aby peníze byly k dispozici také pro eh, chudší členské země, které prostě nemají ty, tu infrastrukturu CERT a eh, nemají dostatek expertů, nemají tolik jak třeba Švédsko nebo Německo. A samozřejmě jde také o experty, akademiky z IT, ze soukromého sektoru a tak dále. No a to bylo to jednoduché. Teď k tomu složitějšímu. Eh, je třeba vytvořit síť, víceméně tajnou důvěrnou síť organizací a agentur, které si budou vyměňovat informace. Jak už jsem řekl, nejsem si jistý, tím, zda toto utajení a konfidencialita a důvěrnost tedy pomůže nějak posilování důvěry, což, jak jsme slyšeli, je klíčový faktor. Předávání osobních dat jiným organizacím a zemím, to je také součást, eh, kterou vnímám spíše skepticky. A takový ten možná ta, ta nejveselější část, nebo nejhorší z mého částka, je přísné utajení informací o eh, možných slabinách, tak já bych řekl, že tento přístup je spíše nebezpečný. Později vysvětlím proč. Už jsem řekl, že Eh, myslím si, že utajování a tajnutkářství tady moc nepomůže. Pokud něco tajíte, tak na to nemůžete reagovat. To znamená, že skutečně ty informace a varování, to je třeba prostě poskytovat všem, nejenom členům jakési eh, sítě důvěrníků. Eh, prostě ve, většinou, ve většině případů utajování je spíše na škodu. Jistě, že vždycky budeme mít i vždycky informace, které nechceme zveřejňovat, ale není zase tak moc, je spíše velmi málo. Čili tady to důvěrnost, to, to jsou, myslím, bariéry, které spíš než že by pomohly, tak budou omezovat efektivnost reakcí občanské společnosti. No a tady je to, co považuji za to nejhorší. Abychom udrželi informace eh, ještě před, eh, abychom tedy informace o eh, slabinách udržovali v tajném režimu do té doby, než bude vymyšlen, vymyšlená záplata co když záplata není vymyšlená, nebo co když ji tam někdo neaplikuje, co když se o tom vývojáři nedoví, tak co to, co to máte? Potom, co z toho bude? Firma prostě zkrachuje a bude tam kdesi jakýsi software stále běžet eh, bez kontroly. Čili eh, jsou to věci, které jsou obvykle slabiny softwaru a ty prostě není možné není možné eh, opravit eh, ze dne na den. Někdy to trvá týdny, někdy i měsíce. A co když ten prodejce jednoduše a prostě nechce spolupracovat? A prostě nebude s tím nic dělat. Co s tím budete dělat? Budete držet tyto tajnosti, eh, tyto informace v tajnosti navždy? A budete nás všechny tedy ohrožovat tím, že vy víte, že je tam slabina, nikomu to neřeknete, protože to musíte držet držet eh, v tajnosti? Ne, ne, ne, tam eh, jednoduše a prostě toto se musí zveřejňovat okamžitě. Pokud není záplata, pokud eh, autor nespolupracuje, tak prostě aspoň je třeba vědět, že tady to riziko je, ale nic není nebezpečnější, než si myslíte, že jste bezpečí a přitom nejste. Prostě jako kdybyste jeli v autě a Eh, nevěděli, že vám to nebrzdí. Když tedy pojedete tím autem a budete vědět, že vám to nebrzdí, tak se aspoň budete snažit chovat to nějak, na, snažit chovat tak, aby eh, jste to riziko zmírnili. Ano, čili ano, je správně dát autorovi softwaru eh, nebo prodejci softwaru možnost, aby to napravil, ale ne pro boha, že to v tajnosti. Takže eh, někdy skutečně je třeba, aby eh, autoři softwaru, producenti softwaru eh, byli pod určitým veřejným tlakem. A já tady mám příklady, kterými to mohu poněkud demonstrovat. V tom návrhu mě některé věci chybí. Třeba bezpečnostní kontaktní E, osoba. To opravdu pomůže. Máme RFC 2140, to je dokument starý víc než 10 let. A tam je řečeno, že každá doména by měla mít také nějaký kontakt který i bude pro tuto doménu kdykoliv k dispozici v případě bezpečnostních problémů. Já si myslím, že to je dobré a bylo by dobré, kdyby eh, toto bylo povinné, aby každý měl takovou tu, adre, takovou tu adresu kontaktní. Pak je zde článek 14.4, kde se říká, že Takže 14.4 se říká, že příslušný orgán může informovat veřejnost, pokud má dojem, že je toto ve veřejném zájmu. Jaké, jaké může? Musí, musí. Jestliže je to veřejný zájem, tak se to musí zveřejnit. Článek 13. Takováto dohoda musí vzít úvahu to, že je třeba zajistit soukromá data, je třeba nejlepším možným způsobem způsobem eh, chránit tedy ty eh, bezpečná, bezpečně chránit osobní data. Čili tam opět by patřilo slůvko musí. Pak jsou tady pojistky. Myslím, že ty pojistky tady chybí my eh, můžeme donutit eh, firmy, aby absolvovali bezpečnostní audit, ale audit čeho? Eh, některé firmy skutečně je třeba k tomu donutit a také donutit k tomu, aby přijímali opatření a nezbytné kroky. Nicméně pojistky jsou kde? Třeba penetrační test takovéhoto auditu stojí spoustu peněz. Kdo to má platit? Jestliže toto donutíte eh, činit, eh, donutíte provádět v malé firmě, třeba třikrát eh, ročně, no tak to je pošlete do konkurzu. Prostě jakési pojistky, jakousi ochranu, aspoň pro malé střední podniky, prosím. Nebo také je nutné, aby eh, bylo možné se soudně bránit proti příkazům eh, poskytovat ty či ony informace. Prostě pokud máte pocit, že něco není v pořádku, máte, musíte mít možnost se bránit. Tak, toto už jsem eh, v podstatě řekl. Další snímek. Ne, třeba naše estonská prezentátorka hovořila o e, vodovodech. To je nejkritičtější, nejdůležitější infrastruktura vůbec. E, proč to není? Proč se to tam vůbec nevyskytuje? Myslíte si, že vodu lze dneska dodávat bez počítačů? Dodávky potravin a dodávky vody, to je přece to zásadní, co se musí obnovit v případě jakékoliv katastrofy. Takže to je všechno. Ano, děkuji vám. Ano, to bylo velmi přímé a otevřené a to je velmi eh, dobré pro potom otázky. Tak a ještě poslední řečník a to z hlediska velké, informa- velké organizace, která je eh, závislá na počítačích a informacích. A myslím, že Sandra vám tady pomůže přepínat prezentaci. Working. It'll talk to you. A, eh, tak uh, už to snad funguje. Dobré odpoledne, děkuji pane předsedo. Jmenuji se Will Sample a uh, zastupuji New Yorkskou burzu. Můj tým se jmenuje tým pro zvládání zranitelnosti. Uh, ustavený byl před čtyřmi lety jako přímý výsledek právě kyberútoků, kyberhrozeb a e, v Evropě například máme také výraznou přítomnost Eh, jsme asi jednou z nejvíce atakovanou institucí. Eh, náš tým eh, pracuje na této oblasti, stará se o prevenci a máme vlastně v tomto smyslu také i návaznost na směrnici NIS. Sdílení informací o hrozbách je velice důležité pro zvládání eh, zranitelnosti. Je to o otázce eh, spolupráce, je to také otázka definicí. My jsme se již před dlouhou dobou eh, jsme zjistili, že potřebujeme mít společný jazyk, musíme komunikovat s dalšími službami podobného typu v dalších zemích. Je to velice důležité. Také jsme se poučili v tom smyslu, že neexistují společné normy. Hodně práce už se udělalo, ale nic nebylo formalizováno a pro každého znamená otázka rizika či hrozby něco jiného. E, takže především je třeba otázka definovat kyber hrozby a definovat, co sdílíme. Tyto definice z hlediska článku 3 jsou velice důležité. Výzvy, výzva, na kterou e, které čelíme. To je tedy především otázka e, Eh, cyber Security Intelligence Information. My když sdílíme tedy s dalšími zeměmi, s dalšími organizacemi informace, pak jsou to eh, informace, které nám umožňují identifikovat hrozbu eh, nebo komunikovat o hrozbě mezi dalšími zeměmi či s dalšími organizacemi také otázka standardizace, normalizace v této oblasti. Tady eh, se snažíme eh, zase zvládat další aspekty kyberhrozeb. Otázka mm, eh, opakovatelnosti, spolehlivosti v této oblasti. Musíme kvalifikovat informace, které dostáváme, které předáváme. Jinak eh, trávíme mnoho času na výzkumu, ale ta informace nebude dostatečně využívána. A to znamená pak vlastně také výdaje. Eh, potřebujeme také chápat motivace těch, kdo se dopouštějí eh, těchto útoků. A já jsem ještě nezmínil, že je tady důležité i z hlediska e, příslušné směrnice pochopit motivace chování e, těch, kdo stojí za těmito útoky. Jak e, vlastně využíváme informace, které dostáváme? Především provádíme výměnu informací, abych se nepouštěl do příliš technických věcí, mohu říct, že tady jde o rámce zvané STIX a taxi protokoly. Eh, jde eh, tedy o zpracování těchto informací v příslušných centrech a eh, předvídáme podle získaných informací případné hrozby. Také musíme chápat motivace, chápat proč a jak fungují tedy tyto úmyslné útoky a sdělujeme to, co získáváme jako informace, tak se snažíme zjistit, jak můžeme pomoci a jak můžeme reagovat na tyto útoky. To nás vede potom k uvědomění si větší hrozby. Myslíme si, že tady zcela jasně je třeba se obrátit na vzdělávání na všech úrovních organizace, včetně eh, výše postavených eh, um, představitelů. A pak je tady otázka ještě měření hrozby. To je opravdu velice složité, protože hrozba může znamenat něco úplně jiného pro různé organizace. Tak když můžeme mít určité standardy, které by nám umožnily měřit hrozbu, pak bychom mohli eh, zase lépe zvládat takovéto hrozby eh, na celé této cestě rozvoje. Snažíme se eh, přenést eh, centrum z rizika na hrozbu. To je opravdu velká změna. Je to je uznání, že risk je vlastně něco, riziko je vlastně něco pozitivního, zatímco hrozba je něco jiného a ne každé riziko vede k určité hrozbě. Dále otázka perspektivy. My můžeme provádět posouzení rizika v různých organizacích a můžeme se rozhodnout, že přijímáme určité riziko. Tady máme možnost volbu, zatímco hrozbu není možné si přijmout. Tady my nemáme tu možnost volby Eh, je to věc, tedy o hrozba nebo hrozby jsou v oblasti operativní. Riziko může být sníženo, ale hrozby zas tak snadno sníženy být nemohou a vyžadují rozhodně sdílení informací a koordinaci. Je to tedy otázka volby. U rizika máte možnost volby, můžete to riziko přijmout, ale u hrozby eh, prostě ta hrozba na vás padne, ať chcete nebo nechcete. Někdo, kdo vás chce ohrozit, předtím se neschováte. Před rizikem se schovat či ukrýt můžete. Čili tady máme definice, které navrhujeme pro riziko a pro hrozbu, které si můžete přečíst. Otázka zní, proč sdílet informace. My razíme otázku zpravodajství informatických nebo vyhledávání informací vedené inteligencí, eh, které se snaží zabránit postupům, které ničí naše ekonomiky. Když sdílíme informace, jsme silnější a fungujeme lépe. Zvládáme malé skupiny lidí, kteří mohou způsobit obrovské škody na infrastruktuře, ehm, Dále otázka snížení eh, schopnosti sdílení informací o kyberhrozbách eh, snižuje schopnost těch eh, pachatelů eh, provést jejich kampaň. Ti útočníci pak mohou mnohem méně snadno uspět. Prevence je velkou příležitostí. Eh, identifikovat hrozbu umožňuje působit preventivně. Otázka hrozby versus eh, soukromí. V soukromém sektoru je tedy otázka také zveřejnění určitých aspektů, což může eh, přinést eh, celou řadu škody. To je tak všecko, celý soubor argumentů, které vedou soukromý sektor k tomu, aby nezdílel informaci, ale my vycházíme z opačného eh, postupu, že při sdílení informací pomáháme společenství Eh, posiluje nás to. Posiluje nás to i na trhu. My se tedy díváme na otázku zajištění eh, soukromí i z tohoto hlediska. Označení eh, důvěrnosti a my jsme možná jednou z nejvíce regulovaných institucí v oblasti finančních služeb. Nepotřebujeme žádnou další vyšší regulaci. Otázka tedy e, možných důsledků. Selektivní sdílení, e, zvýšená hrozba, nižší efektivnost a samozřejmě finanční e, dopady. To všechno jsou tedy důsledky, když nezvážíme také otázky soukromí hrozby, tedy sdílení informací o hrozbách umožnit organizacím, aby spolupracovali a komunikovali v oblasti sdílení informací o kyberhrozbách eh, a na základě standardního formátu s posouzení dalších eh, dopadů a implikací. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste s námi podělili o vaše zkušenosti. Myslím, že to bylo nesmírně užitečné. Nezbývá nám mnoho času před zasedáním koordinátorů, ale protože jsou tu dva koordinátoři, tak jistě jim nebude vadit, pokud to trochu protáhneme. Chci se zeptat pana Švába, jestli eh, můžu položit pár otázek. Případně bude šance dát stručnou odpověď. Takže Andras Šváb, pane Šváb, máte v tuto chvíli nějaké dotazy? Pane předsedo, samozřejmě po těchto čtyřech eh, přednáškách druhého panelu se objevilo eh, mnoho rozporů a otázek. Já se soustředím na dvě. Pan Samuelsen, pokud se týče eh, definice kritické infrastruktury, řekl, že komise k tomu přistupuje příliš ze široka. To je zase naopak eh, v rozporu s tím, co řekl pan Walter, který eh, říkal, že tedy naopak bychom se měli eh, také toto rozšířit na vodovody. Ovšem třeba mm, němečtí provozatelé vodovodů jsou zásadně proti. Čili otázka, co je to kritická infrastruktura, je velmi sporná a nemáme dosud odpověď. Za druhé, taková napůl otázka, napůl poznámka. Spolupráce v zásadě chce posílit spolupráci mezi tržními aktéry. Chceme mít větší transparentnost eh, o, pokud se týče o tedy útocích a eh, bezpečnostních slabinách. Každopádně nechceme mm, nikoho odrazovat. Vy jste řekl, že bychom informace v žádném případě neměli utajovat. Ehm, opravdu si myslíte, že každá informace eh, o eh, bezpečnostní mezeře eh, je něco, co by se mělo zveřejnit? Skutečně je to, je to uvážené Myslím, že navíc tady nebude čas než na tyto dva body. Ano, dobrá. Další kolegové z dotazy? Byste neměli nějaké otaz, dotazy na řečníky, nebo si je chcete nechat nakonec? Dal bych nakonec každému z řečníků minutku na odpověď. Pane předsedo, já bych měl čtyři eh, poznámky, ale omezím se tedy na čtyři, když jich mám mnohem víc. První otázka. Položil jste provokativní dotaz. Můžeme regulovat, lze regulovat důvěru? Odpověď zní nikoliv, ale můžeme eh, regulovat některé hnací síly důvěry. Příklad v evropském právu tedy zakotveno, že ty hnací síly by měly eh, zajišťovat větší spolupráci v Evropě. Jako příklad požadavky na spolupráci v oblasti utilit eh, při zajišťování dodávek plynu nebo spolupráce v oblasti zdravotnictví. Abychom brali v potaz přeshraniční eh, hrozby. Článek 143 není eh, právním základem vnitřního trhu, ale přesto jsou tu určité požadavky na spolupráci. A oblast, s kterou jste dobře seznámen, je ochrana spotřebitele. Síť eh, pro ochranu spotřebitele – to vyžaduje, aby ti, kdo porušují práva spotřebitele, mohli být postiženi, aby někdo mohl jednat proti ním i v jiných členských státech za spotřebitele. To znamená, že existuje řada takových precedentů. Dá se toho říci hodně o limitech dobrovolného přístupu, který jsme měli až do posud, hlavním limitem je vyloučení. To jest skutečnost, že ty národní schopnosti jsou předběžnou podmínkou důvěry spolupráce na, zarovných podmínek s, ob, s dalšími členskými státy. Zatím deset členských států spolupracuje, mnohé, některé z nich mají smíšené pocity ve vztahu k směrnici, ale většina členských států, 17, 18, je vyloučeno. Což z hlediska Bruselu je trochu nesprávné a je to také trošku problematické z hlediska celkové evropské síly, protože lze využít nejslabší článek řetězce k napadení ostatních. O ní se hovořilo o požadavcích na tržní operátory a státní zprávy, jejich povinnost mít určitou podporovat kulturu Eh, zvládání rizik, ale i v této strategii je mnoho různých proudů. Včera se uskutečnilo první zasedání o platform, platformy pro bezpečnost, což by bylo partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem s cílem identifikovat nejlepší postupy a normy, které by vycházely z těch mezinárodních ale také pobídky, které mají povzbuzovat přejímání norem operátory trhu. Raději bych nehovořil o úvodním ustanovení o zveřejňování incidentů, ale z toho, co jsme slyšeli od zástupců průmyslu usuzujeme, že software nebo hardware, který má nějakou zranitelnost, tak pokud to publikujeme předem, může to být kontraproduktivní. My jsme si to nevymysleli. V podstatě by to znamenalo stanovit určitý cíl pro všechny společnosti. Udělali bych jsme cíl ze všech, cíl útoku ze všech společností, které tento hardware nebo software používají. A pak je to otázka nákladu toho, co děláme. Myslíme si, že tento náklad je zatím stále velmi úměrný. Snažili jsme se vypracovat ty náklady co nejlépe. A jinak máme určité odhady, pokud jde o třeba článek 13a rámcové směrnice o telekomunikací, který vyžaduje, aby operátoři měli opatření pro řízení rizik a aby hlásili největší incidenty. Na základě odhadu ENISY celkový počet eh, incidentů, vážných incidentů, které jsou ohlašeny ročně, je asi 1700. Z nichž pouze 250 je důkladně prošetřeno. Jsme přesvědčeni, že náklady, které to bude mít pro podniky, včetně malých a středních, jsou naprosto úměrné. Já vám děkuji za to, že jste odpověděl na toto i na další otázky. teď vyzvu každé jednotlivé řečníky, aby reagovali na otázku pana Švába, případně aby dodali cokoliv jiného. Eh, začneme paním Semplem a pak eh, dáme slovo dalším. Pokud někdo z prvního kola rovněž chce říct něco na rozloučenou, tak eh, může. Pane Sempl, já se domnívám, že jsou tady určité rozpory v informacích o kyberbezpečnosti. Je to mnoho různých stanovisek a je dobré, že eh, tato stanoviska zaznívají. Ano, je dobré říkat, že s oznávováním zranitelnosti předem je problém. Na straně druhé je důležité, aby existovala transparentnost a aby se tyto, eh, o těchto věcech vědělo. Je tu určitá střední cesta, myslím, že bychom mm, mě si měli uvědomit, že někdy organizace eh, dovolí, aby útok pokračoval, aby lépe byli schopni eh, získat eh, informace o tom, jak mu později čelit, jak proti němu získat tedy nějakou proti strategii, ale já si myslím, že ano, že by bylo dobré skutečně dávat zprávy o, incidentech, k nímž dojde. Ano, publikování zranitelnosti. to bylo měno vážně. Ne snad možná vždycky předtím, než dojde k nějakému řešení, ale když objevíte nějakou zranitelnost a obrátíte se na prodejce a dám, dáte mu nějaký čas k tomu, aby to napravila, on je ochoten to udělat, tak pak eh, potom na, po té nápravě je potřeba zveřejnit ty informace. Protože jinak pouze ti zločinci, ti špatní mají informace o tom, jak to řešit. Ale zůstává jim ten recept, protože sice je tam nějaká, pe, nějaká peč, nějaké řešení, ale to samozřejmě zahrnuje to, že víme, jaký byl ten problém. Jakmile to tedy eh, je publikována nějaká náprava, pak ty informace o tom problému jsou rovněž k dispozici. Čili poté už není žádný důvod k tomu nepublikovat podrobnosti té slabiny. Prodejci to asi nechtějí, protože no, to nezní příliš hezky, když jste na veřejnosti a říkáte, že tam byl nějaký problém, nějaká chyba, která způsobila lidem problémy. To je jasné. Nicméně si myslím, že eh, to musíme dělat, abychom prodejcům dali určitou pobídku k tomu, aby se zlepšovali, aby budovali v budoucnosti bez, za, lépe zabezpečený software. Musíme také mít, brát ohled na zvláštní případy, kdy prodejce neexistuje nebo nespolupracuje. Děkuji. Pan Nilsen. Děkuji jen pár připomínek. Dotkli jsme se toho, že existuje mnoho rozporů v tomto oboru. Myslím, že ovšem všichni, všem nám jde o to tež. Takže musíme najít určité prostředky, prostřednictvím kterých vlády a soukromé subjekty mohou spolupracovat na ochraně kritické infrastruktury a prostřednictvím spolupráce a výměny informací a analýzy rizik, tak aby mohl veřejný a soukromý sektor pracovat společně, aby se nalezly pobídky je potřeba další práce na tom, vyhladit tyto rozpory, protože, jak říkám, myslím, že záměr je stejný, ale mělo by se to ještě dále rozpracovat, mělo by to být více pochopitelné. Celkově jsme totiž svědky eh, toho, že eh, tlak příslušných orgánů by jistě pomohl na, při harmonizaci přístupu a omezil by fragmentaci, ušetřil by náklady které tato fragmentace obnáší. Náklady vyplývající z odlišného přístupu v různých zemích. A tím se dostáváme také k mezinárodní perspektivě a využívání mezinárodních norem. Je zapotřebí i spolupráce s iniciativami, jako je US Executive Order. Čím více bude větší harmonizace napříč kontinenty, tím lepší. Tím lepší budou mechanismy z globální perspektivy. Uh, Mr. Samuelson. Uh, thank you. Děkuji. Já bych stručně odpověděl na pan, otázku pana Švába. On se ptal na definici kritické infrastruktury. Já si myslím, že Eh, je naprosto v pořádku, pokud budou zneseny nějaké požadavky na eh, sítě plynové, elektrické, eh, vodovodní a tak dále. Nebo třeba to je, nebo prostě operátoři kabeloví. Možná, že půjde pouze o to, jak velkou, jak velkou firmu jde, ačkoliv to asi nebude úplně eh, celá pravda, poněvadž eh, třeba eh, obrovské serverové kapacity mohou mít jenom pár zaměstnanců a naopak, takže tady ta relevantnost to bude třeba poněkud pečlivěji zvážit. Ano, děkuji, děkuji vám všem za toto zajímavé odpoledne. Dalo nám to spoustu materiálu. Děkuji vám za to, že jste se o to s námi podělili. Máme tedy mnoho materiálu k přemýšlení. Eh, myslím si, že nemáme mnoho času na eh, závěry, takže já bych vám jenom pro dnešek všem poděkoval. A eh, ta vaše zpráva by měla být tedy přeložena do konce června a e, zítra odpoledne, jenom pro zajímavost, v Dublinu je e, zasedání e, konference, která se týká kybernetické bezpečnosti a můžete ji sledovat také online, kde tedy já tam budu zastupovat pana Švába. Jinak schválení této zprávy by se mělo skutečnit do listopadu po konzultacích. Já vám všem děkuji a eh, bohužel vás nyní musíme požádat, abyste eh, i hned nyní opustili místnost, poněvadž budeme mít eh, zasedání koordinátorů za zavřenými dveřmi. Takže děkuji vám a omlouvám se za nedostatek pohostinnosti, nicméně budeme se těšit na spolupráci v nadcházejících měsících.